třeba, aby všechny skupiny se na tom eh, shodly. Tak co, skupiny se shodnou, nebo jsou nějaké námitky? Protože my potřebujeme politickou dohodu, abychom mohli revidovat eh, předkládané pozměňovací návrhy. Takže máme tady dohodu, nebo ne? Paní Wikström, za svou skupinu eh, bych tedy navrhla podpořit to, co bylo navrženo. Ale mám tento komentář. My máme dohodu, A do budoucna my ponecháváme vrátka k tomu, aby se opět revidovaly věci, které jsme už dohodli. Já bych byla velice neráda, aby bylo možné v budoucnosti eh, toto revidovat. Poněvadž my jsme dospěli k závěrům po mnohaleté práci a teďka, když už je téměř hotový, eh, tak vidíme zase ještě takové drobnosti. Čili eh, my v tomto případě jsme schopni se s tím jakž takž vyrovnat, ale eh, myslím, že to není dobrý signál do budoucna. Bylo by tedy lepší se jaksi držet toho, co bylo dohodnuto. Ano, přesně tak. Eh, z tohoto důvodu eh, já jsem tady hned na začátku vyslovil osobní námětky, eh, tedy vůči tomu, jak se teď postupuje, protože skutečně my jsme jednali velmi, velmi dlouho. Prostě neměli bychom tady zavést takovéto precedenty. Čili přece jenom teď, ale je otázka, to je na otázku, jestli máme politickou dohodu na tom, abychom předložili revidovaný pozměňovací návrh. Protože podle právního servisu to není technická záležitost, musí to být opřené o, o e, politické rozhodnutí. Pan Engel? Ne, pan Engel si nepřeje promluvit. Paní Keller? Děkuji. Já souhlasím s paní Vikstromovou. E, v této konkrétní věci nemáme námitky, ale obecně se nám to nelíbí. Čili my bychom skutečně neradi, aby se z toho stal precedens. Dobře, rozumíme. Takže závěr takový, že na plénu předložíme revidovanou verzi textu, kterou tedy podepíšu já a předložím znovu v rámci této politické dohody, kterou jsme zjevně právě dohodli. Ano? Ano? Pani Guillaum? Ano, pane předsedo. Nesouhlasím jasně s tím, jak se odehrává tato rozprava v posledním okamžiku, kdy jsme už měli přistoupit hlasování. Je to, mělo by tady být politická dohoda a já chci zdůraznit fakt, že že jsme jasně a dlouho pracovali a byly to velice složité diskuze, včetně zablokování diskuze a tento typ metody na poslední chvíli se dá těžko akceptovat. Udělejme, co tedy máme tentokrát udělat, ale nechci, aby došlo k destabilizaci, k v tomto balíčku. A říkám to včas, často to byly bolestivé dohady. Souhlasíme? Ano, je to politická dohoda, budeme postupovat tímto způsobem a předložíme pozměňovací návrh na plenárce příští týden. Ano, dobře, děkujeme. Přecházíme k hlasování. Máme elektronické hlasování, pane Engel. Pane předsedo, já se omlouvám, že zdržuji, ale jenom stručně. nám řečeno, že i na zasedání koordinátorů se stručně diskutovala otázka řecké delegace. A zatím z toho nemáme žádnou zprávu z toho, jak tomu rozumím, mělo by se to probírat na dalším zasedání Libe. Ale pokud tam někdo byl členem té delegace, tak já bych upřímně nejdříve si přečetl rád zprávu nebo vyslechl, než to přijde na pořad jednání k této misi. Takže já bych vás rád požádal, pokud nebude zpráva, aby se to odložilo třeba na září tak abychom si nejdříve v mezi mohli seznámit se zprávou. Ano, akceptuji, přesně proto jsme e, trochu zdráhali e, a prodloužilo se zasedání koordinátorů, protože to byl poslední bod našeho pořadu jednání, to nám zabralo ano. E, zprávu rozešleme pokud ne zítra, tak na začátku příštího týdne uvidíme, jak sekretariát to zvládne sám se tedy mi zavázal, že přijde se zprávou k misi do Řecka, takže brzy už to obdržíte. Dobrá, a nyní hlasování. Říkali jsme si, že tady máme eh, dvě zprávy a chceme se s tím vypořádat včas. Takže do toho. První bod pořadu jednání číslo 4 útoky proti informačním systémům a zrušení rámcového rozhodnutí Rady. Spravodajkou je naše kolegyně paní Monika Holmajer. Připomínám všem, že se jedná o jedno ze záležitostí, která souvisela se zmrazením celé řady eh, jiných dokumentů v souvislosti s šengenskou problematikou. Nyní už postupujeme předu. a nejdříve si budeme hlasovat zde, u nás, v našem výboru. Připomínám všem o tom, že musíte mít hlasovací kartičku a pokud tomu tak je, tak se můžeme dát do práce. Kompromisní text, pozměňující návrh 129. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato a není konečné hlasování. Co znamená, přecházíme hned na stránku číslo 9, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Now the vote is closed. Končím hlasování. 36 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel, zpráva byla přijata. Děkujeme paní Holmajerové za zprávu. A druhá zpráva. Změna šengenského hraničního kodexu a úmluvy k provedení šengenské dohody. Tady máme jako zpravodaje našeho kolegu pana Papa Nikolau. Chcete se ujmout slova? Nikoli, pane kolego pouze poděkuji stínovým zpravodajem sekretariátu komisi a radě za plodné vyjednávání. Vše se zdařilo. Dobrá, hlasujeme tedy. Takže tady budeme hlasovat eh, v bloku eh, o kompromisním textu. Kdo je pro 86 eh, proti? zdrželi se, přijato. Což znamená, že přecházíme k konečnému hlasování o textu jako celku. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 41 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Děkuji, pane Papa Nikolau. Práce se zdařila, děkuji všem kolegům. A nyní přecházíme k obecné rozpravě. Máme tady společnou rozpravu k bodům pořadu jednání číslo 6 a 7. Nejdříve dohoda mezi EU a Kapverdskou republikou o zpětném přebírání osob bez povolení k pobytu. Tady je zpravodajkou paní kolegyně Maria Gabriel. A rovněž bod číslo 7 pořadu jednání dohoda mezi EU a Kapvetskou republikou o zjednodušení vízového režimu pro krátkodobý podbyt občanů této republiky a EU. Jsme zde, abychom si probrali návrh zprávy e, k těmto dvěma dohodám. Nejdříve paní Gabriel. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající Vážení kolegové, nejprve bych ráda začala tím, že zdůrazním závažnost těchto dvou zpráv, protože poprvé budeme vyjednávat v Evropském parlamentu dohodu mezi takovouto zemí a Evropskou unii. Všichni dobře víte, že mám Afriku, že Afrika mi leží na srdci a jsem velice ráda, že mohu vyjádřit eh, svůj názor o těchto dvou návrzích. Nejprve bych začala tím, že předložím stručnou zprávu eh, o eh, dějinách našich vztahů Vede, řídí to e, naše partnerská dohoda z Kotonu, stejně tak jako partnerství pro pohyb mezi Evropskou unii a Kaperskou republikou. Spe, dále speciální dohoda Evropská unie se zavázala v k politice, která překračuje běžné tradiční vztahy eh, poskytovatel a příjemce a rozhodla se, že bude podporovat dobrou zprávu věcí veřejných, stabilitu a boj proti chudobě, stejně tak jako to, že zohlední kulturu a budování eh, společnosti znalostí a informací. Republika Kapverdská je stabilní republika, stejně jako Evropská unie obhajuje je hodnoty a principy demokracie, dobrého řízení věcí veřejných a právního státu. V roce 2007 komise přijala sdělení o budoucnosti vztahu mezi Evropskou unii a Kaferskou republikou, v němž uznala zvláštní a silné historické vztahy mezi oběma eh, stranami založené na uh, úzkých lidských a kulturních vazbách a sdílených sociálně politických hodnotách. Eh, tato země může právem očekávat rozvoj vztahů s Evropskou unii díky své veřejné správě, která uplatňuje normy a postupy na vysoké úrovni. V tomto kontextu přispěje jistě proces prohlubování vztahů mezi Evropskou unii a Kapverdami ke zlepšení výkonu spravedlnosti a úrovně dodržování svobod. Obě dohody, které byly s Kapverdami v poslední době uzavřeny, a to chci zdůranit, jedná se jednodušení vizového režimu pro krátkodobý pobyt a druhá o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob. Plně přispějí k dosažení těchto síl cílů. Tedy schvaluji, aby s Kapeckou republikou tyto dohody, které jsou na sobě navzájem závislé, jdou ruku v ruce a mají vstoupit v platnost zároveň a mají být uzavřeny. Tedy jde o dohody, které rozšíří prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti za hranice Evropské unie. Tyto dvě dohody znamenají především završení neobyčejně významné etapy a pokrok ve vztazích Evropské unie a Kapverské republiky, je zde totiž velmi jasná vůle ke zblížení Kapverd a Evropské unie. Eh, po procedurální i eh, dalších stránkách. V prvních letech 21. století kaperská vláda několikrát vyjadřili přání prohlubovat, rozšiřovat vztahy s Evropskou unii. Tyto dvě dohody, které byly uzavřeny, jsou i prvními dohodami mezi některou ze zemí AKT a Evropskou unii ve věci vizového režimu pro krátkodobé pobyt a po zpětné přebírání neoprávněně pobývajících osob. Eh, dovolte tedy, abych pohovořila eh, o nejprve o procedurální aspekty. Dohoda o zjednodušení vizového režimu pro krátkodobý pobyt za prvé. Recipročně usnadní udělení viz občanům Kaprské republiky a Evropské unie pro pobyty, jejíž trvání během 180 dní nepřekročí 90 dní. Dohoda předpokládá zavedení zjednodušených podmínek pro udělení viz pro více vstupů s dobou platnosti 5 pět let, která mohou využívat například členové vlád či stálí členové oficiálních delegací ale máme také viza s dobou platnosti jeden rok, které, která jsou určena vědcům, novinářům či studentům. Dále se budou vydávat víza pro více vstupů s platností minimálně dva roky a maximálně pět let za podmínky, že v průběhu předchozích dvou let žadatelé řádně využívali jednoročního viza pro více vstupů a že potřeba či úmysl cestovat často nebo pravidelně se zjevně nevztahuje jen na kratší období. Dohoda mimo jiné předpokládá vynětí z vizového režimu pro členy oficiálních delegací, děti mladší 12 let, žáky a studenty, výzkumné pracovníky a osoby do 25 let včetně, které se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí eh, organizovaných neziskovými organizacemi. Každý žadatel o vizum bude mít mimo to moci požádat o proplacení nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s vizovým spisem. Eh, dohoda předpokládá omezené vynětí z vizového režimu pro občany Kapert a Evropské unie, kteří jsou již držiteli diplomatického či služebního pasu a pro ty občany Kapert a EU, kteří během svého pobytu eh, doklady totožnosti ztratili nebo jim byly odsezeny. Dále bych chtěla přistoupit k druhé dohodě. Eh, to znamená eh, dohoda o zjednodušení vizového režimu pro krátkodobí občas obyvatel Katerské republiky a zpětné přebírání se týká i členů rodiny, to znamená i pro děti a e, zletilé všechna, veškerá žádost musí být napsána písemně, sepsána písemně a musí být dodán doklad o státní příslušnosti. Eh, musí se to předkládat eh, autoritám a čl- eh, do- dotčených zemí, pakliže žádost byla předložena v urychleném urychleným postupem a nikoli v normálním postupem. Je velice důležité, abychom zdůraznili, že dohoda o zpětném přebírání osob obsahuje takové oddělení, které se týkají tranzitu a Eh, nezbytných pravidel v oblasti ochrany údajů a postavení dohody vůči jiným mezinárodním závazkům a stávajícím směrnicím Evropské unie. Zvláštní eh, v obou případech se zohledňují eh, zvláštní situace Dánska, Spojeného království a Irska Eh, což se zohledňuje v preambule a ve dvou společných prohlášeních připojených k dohodě. Podobně se ve společném prohlášení k dohodě odráží i těsná součinnost Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska při provádění, uplatňování a rozvinění šengenského AKE. Ráda bych ještě vyjádřila e, několik doporučení, než dospěji k závěru. Nejprve vyjádřuji své přání, aby Evropský parlament byl do jednání zapojován a aby byl informován o zahajování i průběžném stavu vyjednávání takovýchto dohod. Proto doporučuji, aby Evropský parlament sledoval nejenom provádění těchto dohod, ale také se mohl účastnit na tom, co doposud nazýváme strukturou, která provádí monitorování, to znamená smíšený výbor. Tady bych chtěla upozornit a chci podpořit Evropskou komisi, i dlouhodobě, i krátkodobě, aby, se, eh, aby sledovala složení smíšeného výboru. A proto eh, vyzývám v Evropskou komisi, aby v souladu se zásadou řádné spolupráce mezi institucemi parlament ve všech fázích informovala o provádění těchto dohod. Tedy na závěr jednou větou ráda bych dopo- podpořila eh, podpoři, požádala všechny členy našeho výboru, aby podpořili tyto dvě dohody. Děkuji za tuto zprávu a za tyto dvě zprávy a, a teď prožádám stínové zpravodaje, aby se vyjádřili. Jsou... Děkuji, pane předsedo. Takže znovu máme eh, balíček dvou dohod. Jedna je o usnadnění krátkodobého vízového režimu a druhá je o admisi. To pro nás eh, vlastně znamená, eh, že bychom měli obě dvě dohody eh, schvalovat souběžně. A za zelené mohu říci, že jsme proti takovémuto přístupu. V tomto konkrétním případě jsme proti této readmisní dohodě. Ráda bych připomněla, že kapedy nejsou součástí umluvy eh, eh, OSN číslo 51 o uprchlících. A v této situaci pro nás prostě není vhodné, jsme-li demokratickou institucí, abychom tuto readmisní dohodu s tímto státem podpořili. My tím, my samozřejmě podporujeme dohodu o usnadnění vízového režimu, to ano, ale ne readmisní dohodu. A já bych samozřejmě chtěla ocenit veškerou práci, kterou Eh, naše zpravodajka odvedla na této dohodě. Děkuji. Děkuji. No a možná, že by si ráda vzala slovo komise, nebo možná předsednictví, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem komise bych chtěl podpořit zpravodaj, tedy poděkovat zpravodajce za její podporu ke schválení těchto dvou propojených dohod. Pokud vstoupí v platnost, bude to znamenat další významný pokrok mezi už tak úzkými vazbami mezi EU a Kapverdami, Eh, bude to ve prospěch mobility, což je velice eh, důležitá otázka pro parlament. A ještě možná eh, jedna, kom, jeden komentář k tomu složení společných výborů pro budoucí dohody o usnadnění vízového režimu. Samozřejmě my jsme ochotni se tím zabývat, ale je třeba mít na paměti nutnost zachování institucionální rovnováhy. Komise bude každopádně eh, podrobně informovat Evropský parlament eh, o výsledcích a implementaci po vstupu v platnost, čili toto už v podstatě máme vyřízeno. My jsme se jako DG eh, účastnili obecné debaty o usnaďování vizového režimu a my se ještě zamyslíme nad otázkou, zda by Evropský parlament mohl mít přímo své zástupci na těchto společných výborech eh, ve vyjednávání v příštích případů. Eh, další eh, věc, kterou musím říci, to vám vlastně řekne kolega, to se týká té readmisní dohody s Kapedame. Tak je to všechno? pokud já bych k tomu mohl něco přidat k těm readmisím, tak především eh, souvislost mezi vízovým režimem a readmisní dohodou, to je samozřejmě otázka eh, volby, včetně tedy volby na straně Kapvert. Nicméně chtěl bych říci, že readmisní smlouva je podmínkou pro to, aby se mohl eh, usadnit vízový režim, zmírnit vízový režim. Takže pokud nebude readmisní dohoda, nebude ani dohoda na vízech. Další věc, pokud se týče ratifikace ženevské dohody, my tedy víme, že protokol 67 byl již schválen Kapverdami a tudíž eh, také k té umluvě. Čili tam eh, se tady eh, hovoří o respektování práv všech stran, takže já myslím, že to je v pořádku. Předsednictví? Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně Jenom bych chtěl říci jménem předsednictví a rady říci, že tyto dohody velmi vítáme. Připojujeme se k komisi a podporujeme to, že to skutečně musí být vyřízeno jako jeden balíček. Domníváme se, že pro Evropskou unii i Kapverdy a také pro AKT, jak řekla paní zpravodajka, je to významná věc, poněvadž jde o první případ, kdy takovou dohodu uzavírá země s AKT. Takže my to podporujeme. Ano, děkuji. A prosím zpravodajku. Ráda bych poděkovala paní Danoka stejně tak jako komise a radě za vyjádření pozice. Na druhé straně, pane předsedo, bych ráda znala e, lhůty, protože ta procedura se teď musí jasně upřesnit, aby také kolegové věděli, jak budou vypadat eh, pozměňovací návrhy, kde mohou být předloženy a do jaké lhůty. Děkuji. Jo, živě. Samozřejmě, já to, já ohlásím deadline pro Eh, pozměňovací návrhy je to 13. červen. Ano, a eh, vše musí proběhnout tak, aby se o tom mohlo na plenárním zasedání hlasovat 8. až 9. července. Tedy opakuji ještě jednou. Eh, Pozměňující návrhy se musí podat do 13. července. Děkuji všem že se účastnili této diskuse týkající se Kapverských eh, ostrovů. A nyní přecházíme k bodu číslo 8 eh, bodu pořadu jednání ostraha vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou, Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce, tedy Frontexem. Jedná se o vnější hranice členských států. Jako zpravodaj zde máme Carlose Coelho, a nesmíme zapomínat na to, že už před eh, lety se o všem diskutovalo a eh, komise přišla s návrhem eh, vodítek týkajících se této ostrahy a v rámci komitologie, ale tehdy parlament došel k závěru, že to je mimo eh, pokrytí komitologie a že legislativní kompetence eh, spočívají na něm a eh, vyhrál spor v Evropském soudním dvoře a komise nyní přišla s návrhem v rámci řádného legislativního postupu a já nyní předám slovo představiteli hm, komise, ale ještě rovněž panu Kojovi. Tak, abychom mohli se pustit do diskuse. Tedy, pane Coelho, máte slovo. Dřívat. Komu acabou eh, de eh, jak jste právě eh, předeslal, pane předsedo, Vše se týká vlastně návaznosti na vítězství u Evropského soudního dvora týkající se právní aspektu úpravy eh, této směrnice. Což vlastně zneplatňuje rozhodnutí eh, rady a komise nyní přichází s nařízením, která, eh, které nahradí rozhodnutí rady. A Dopadem bude to, že vše zůstane v platnosti nejdříve formálně, než vše bude nahrazeno nařízením, přičemž soud eh, se zmínil, že vše by mělo proběhnout ve vhodném časovém období, i když neupřesňují, co si představují jako vhodné. My tomu rozumíme tak, že by vše mělo proběhnout svižně a patřičně tak, abychom už nespožďovali vstup v platnost příslušného nařízení. Myslím, že si všichni uvědomujeme, jak velké jsou rozdíly mezi výkladem v rámci členských států, eh, například ustanovení Mezinárodního mořského eh, zákona, což vede k situaci nejistoty, která ohrožuje účinnost koordinovaných zásahů eh, na mořích vedených Frontexem a rovněž toho, že by mohly přijít zkrátka členské státy a mohly, mohlo by dojít tomu, že budou vynakládat nepřiměřeně vysoké lidské finanční zdroje a zároveň to podkopává solidaritu, která by měla vést k řádné a souvislé ostraze vnějších námořních hranic. Takže doufám, že všichni budete souhlasit s tím, že potřebujeme jasná pravidla týkající se této oblasti ostrahy vnějších námořních hranic, že zároveň potřebujeme, aby všechny tyto zásahy mohl Frontex patřičně koordinovat. Zároveň musíme všem připomenout, že Frontex se už opravdu osvědčil jako velice hodnotný zdroj, z něhož mohou členské státy čerpat. Když se podíváme na zprávu, kterou vydala komise v rámci šengenského prostoru na konci minulého měsíce, tak vidíme, kolik pokroku už se dosáhlo. A nyní k substantivnímu aspektu návrhu komise je vyvážený. Zahrnuje opatření, která už obsahovalo rozhodnutí rady, rovněž má stejnou oblast působnosti, čili eh, ty zásahy ostrahy, kterou budou eh, organizovat členské státy, ale bude vše koordinováno Frontexem. Avšak v určitých aspektech to zachází u i dál. Za prvé je tam záruka, že bude probíhat eh, opravdu důsledná ostraha překračování um, těchto námořních hranic, tak abychom se ujistili, že nejsou nikde nějaké úniky. Rovněž je tam nadefinováno jasněji, co znamená ostraha hranic v tomto případě, že se tedy netýká se pouze nějakého zastavování a kontroly plavidel na hranicích, případně jiných eh, osob, které překračují hranice, ale že se to vztahuje například i na zásahy eh, týkající se eh, záchranných akcí ohrožených jedinců na mořích a že se na to vztahují i mezinárodní závazky v té oblasti. Doplňuje rovněž aspekty týkající se ochrany základních lidských práv. Zvyšuje rovněž ochranu eh, zásahu při záchranných akcích, ale zároveň nás zbavuje právní nejistoty týkající se toho, jak to má probíhat. Jsou tam tedy substantivní procedurální záruky, jejichž cílem je, že jedinci, kteří jsou zastaveni, eh, kontrolováni, eh, případně zachráněni, musí, nesmí tedy utrpět na svých lidských právech. Závěrem bych si rád dovolil, pane předsedo, eh, poznamenat, že to jsou tedy eh, procesy a postupy, které jsou dobře koordinované, vše je eh, dobře eh, koncipováno a musíme se vynasnažit, abychom pokročili svižně u této složky, tak aby co nejdříve nové nařízení vstoupilo v platnost. Já jako zpravodaj se o to vynasnažím a bylo by dobré, aby vše proběhlo do konce letošního roku budu spoléhat na své stínové zpravodaje, abychom tedy byli schopni vše zvládnout eh, co možná nejdříve. Obávám se, pokud by tedy k tomu mohlo nedojít a nestihli bychom to do konce roku, pak už budeme v zajetí volební kampaně a mohlo by se stát, že by se do konce našeho volebního období mohlo nezdařit vše odhlasovat a to bychom neměli přispustit, protože do roku 2015 už se to musí vyřešit. Tady by šlo tedy o to, říká předseda, aby zpravodaj mohl přijít se stanoviskem, případně návrhem zprávy v nejbližších týdnech. Bylo by dobré, jak si to představuje ze svého hlediska komise. Komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit rozvláčně. V kostce my rovněž se snažíme postupovat rychle. Akceptujeme, že soud rozhodl tímto způsobem. Spolupracujeme s členskými státy, s kolegy europoslanci a rovněž s Frontexem, jakým způsobem aplikovat eh, rozhodnutí rady a jak tedy případné změny týkající se eh, samotné povahy těchto akcí zavádět. Cíle jsou vlastně totožné. Všichni chceme zajistit co nejefektivnější povahu těchto zásahů a ostrahy hranic, zajistit návazné návaznou spolupráci eh, bez přesahu členských států, zároveň ochranu lidských práv eh, zadržených osob, právní rámec pro eh, veškeré takovéto zásahy na moři. Tedy oblast působnosti je vlastně totožná v tom smyslu, že se snažíme nějakým způsobem lépe nadefinovat eh, zásahy na něž dohlíží Frontex, eh, Frontex je koordinuje. Samozřejmě, že nyní už vše probíhá jinak. Parlament a rada musí spolupracovat. Jeden důležitý rozdíl rozhodnutí rady a nového právního dokumentu. Staré rozhodnutí rady bylo rozděleno do dvou částí. Nyní my navrhujeme, že všechna pravidla budou plně závazná, tedy nikoli jako kdysi, kde byla část závazná a nezávazná. A nyní u podrobností. Tam by stálo za to zdůraznit pár detailů, které se týkají prohlubování eh, určitých eh, rozhodnutí například Soudu pro lidská práva, to bylo to ten nález Hirsi, kde musíme zvýšit ochranu lidských práv, musíme zajistit, že všichni chápeme stejně, co to znamená a jak to uplatnit v praxi, v průběhu případných námořních operací, rovněž jednotlivé fáze záchranných a průzkumných operací musí být vždy plně v souladu s mezinárodním právem a i podrobný popis toho, jakým způsobem ty operace mohou probíhat, aby eh, vše eh, proběhlo zdárně, aby osoby, jež mají být zachráněny, byly zachráněny a zároveň, aby bylo dodrženy zákony. A ještě substantivní věc, podívali jsme se ještě jednou na eh, pravidla pro vykládku a pro vyloďování, aby vše bylo nyní v plném souladu s mezinárodními zákony a zároveň, aby tam byly povinnosti na straně členských států spolupracovat, spolupracovat rovněž s koordinačním centrem, záchranným centrem, spolupracovat eh, bezodkladně a zároveň se postarat o to, aby vyloďování jednotlivců proběhlo v souladu s pravidly pro eh, bezpečnost zdraví a eh, při ehm, těchto operacích. Ehm, my doufáme, že eh, i rada s tím bude nakládat jako s prioritní záležitostí, tak abychom měli správný nástroj v rukou, který nahradí rozhodnutí komise, aby tedy nastala právní jistota a jasno. Děkuji komisi, předsednictví. Chtělo by eh, se k tomu vyjádřit? Ano, děkuji, pane předsedo, že mi dáváte tuto příležitost. Já budu hovořit stručně. Souhlasím s tím, co zde poznamenal spravodaj, že tedy je to opravdu na čase, abychom tuto složku dovedli ke zdárnému konci. Je to rozhodně pro radu prioritní záležitost. Je opravdu třeba, aby vše proběhlo v patřičném čase, abychom se na to soustředili. Komise i zpravodaj už vlastně popsali novinky a i stávající záležitosti, ty základní věci, které tam zůstanou, případně budou přidány. My už jsme to předložili z KIFA, to je ta pracovní skupina pro ostrahu hranic a ta se na to podívá eh, do všech podrobností ale jak už jsem řekl, jedná se opravdu o prioritu, jsem si plně vědom, že jirské předsednictví doběhne, ale nepochybuji o tom, že naši litevští kolegové, kteří od nás převezmou žezlo v červenci, se toho ujmou a budou s tím nakládat stejně jako my. Vidím, že se nám hlásí paní Keller, říká pan předseda. Ano, děkuji, děkuji zpravodaji, děkuji všem. My rozhodně Máme zájem na tom, aby vše proběhlo rychle a bezodkladně. Děkuji tedy komisi, že to takto předložila, zejména ta ustanovení týkající se lidských práv jsou velice dobrým signálem, který vysílá tento návrh. Ale já tady mám pár otázek přímo k textu. Totiž, když se na to podívám, když se podíváme na stranu 5, to je v tom tam, kde se říká, že jednotlivci musí být informováni u toho vyloďování a musí jim být sděleno, eh, proč, pokud jim není dovoleno se vylodit, by to mohlo vést k určitým závažným porušováním zákonu. Co se stane, pokud jednotlivec opravdu vyjádří námitku a nebude se mít zájem vylodit? To tam totiž popsáno není. Je sice mu umožněno se k tomu vyjádřit, ale tento scénář není pak rozveden. Další věc, když se do toho textu tedy dívám dále, tam je článek 4, odstavec 3. Totéž vlastně. Tedy dává se jednotlivcům příležitost vyjádřit důvod. Já si taky kladu otázku, jak nadefinujeme tu příležitost. To může vypadat různě. Čili například se jich zeptáme a někdo něco řekne, nebo čekáme, že něco řekne, anebo se ho konkrétně musíme, jsme povinni otázat. A pak se říká, že se musíme zabývat zvláštními potřebami dětí, a zranitelných osob. To je důležité. Zabývat se tedy addressed needs rovněž může znamenat cokoliv, takže to by bylo zajímavé se dozvědět více. Článek 7 odstavec 1c tam se zdá, že se jedná o jazykovou otázku, totiž zda nejsou splnomocněni nebo by snad nemuseli být splnomocněni nebo zmocněni. Článek 7. Tam v dalších pasážích jsou rozdíly, kde se říká, pokud jsou eh, pádné důvody k podezření, že plavidlo a tak dále, Jinak se tam říká, pokud existuje důvodné podezření. Tedy já bych ráda věděla, jaký je rozdíl mezi pádnými důvody mít za to a pádným podezřením. A pak odstavec 9 eh, toho bodu 9, když se hovoří o kontaktování záchranného střediska. Eh, kladu si otázku, co to znamená kontaktovat. Čili například vysílám signály, ale nejsem si jistá, zda někdo na ně reaguje. Nemělo by se tady zajistit, že s, tě, s těmi informacemi, které někomu signalizujeme, bude něco dít. To jsou všechny moje otázky. Takže než to předám komisi, aby na to odpověděla, hlásí se ještě někdo? Paní Wikstrom se chce na něco zeptat? Ano, děkuji. Jménem Alde musím na úvod říci, že jsem opravdu velice ráda, že s vámi mohu, pane Kolio, spolupracovat na té zprávě a vítám ten návrh. Příšerné příběhy jej jsme svědky celá léta. Vidíme um, lidi, kteří tonou uh, ve středozemním moři, když se marně snaží dostat do Evropy. To je ostuda a znamená to, že všichni jsme zklamali. Je to opravdová tragédie, že lidé se opravdu až tak zoufale snaží dostat do Evropy, že jsou ochotní nastoupit na jakoukoliv loď i takovou, která je zřejmě porouchaná. A co je ještě horší je, že když je najde hraniční ostraha, tak pro ně nic nedělá není ochotna zachránit tyto životy. Musíme velice bedlivě sledovat zprávu Rady Evropy, tam je zpráva z roku 2012, která se jmenuje Životy um, v, které ztráty na životech ve středozemním moři. E, tam se hovoří o 62 úmrtích, u nichž opravdu je, bylo možné je zachránit, protože jejich signál SOS byl zachycen například ať už vojenskou helikoptérou nebo rybářským člunem, případně eh, vojenským plavidlem, které ani nebylo tak vzdáleno eh, této lodi. Já si myslím, že bychom si měli troufat na více jako Evropané. Máme tady bohužel pravidla, která si vzájemně i protiřečí v různých členských státech. Máme nejasné situace, ale já se přesto domnívám, že kdykoliv jsou v ohrožení životy, mělo by být možné tyto rozdíly překonat. Bohužel se to doposud vždy nedělo. Proto myslím si, že opravdu už je za pět minut dvanáct. Musíme něco takového zavést do praxe. Musíme musíme se opravdu velice intenzivně angažovat a vložit do toho, aby se to stalo závazným a pravidla by měla být všem nad slunce jasná. Nikdo nesmí mít žádnou pochybnost o tom, kdo odpovídá, kdykoliv dojde eh, k takovéto situaci za její řešení, kdo musí konat. Když my jsme předali Frontexu nový mandát, tak veškeré aktivity této agendury eh, musí nyní být námi velice bedlivě sledovány z pohledu ochrany lidských práv. A musíme uh, opravdu dokonce jednat a zakročit a ukončit smlouvy těch, kteří zavíní ztráty na životech. Já si vzpomínám, že když se to z textu škrtlo, nyní to v něm je, musí se to uplatňovat. Agentura rozhodně má důležitou úlohu, zejména eh, když se ukázalo, že členské státy nevždy jsou schopny jednat eh, samostatně. Situace ve středozemním moři je velice specifická a tady rozhodně potřebujeme společný unijní přístup, kterým se s tím vypořádáme, nesmíme to přenechávat některým jednotlivým členským státům. Nebudu už zacházet do více podrobností. Přesto bych ráda zde zmínila pár obav. Za prvé, musí být vyjasněno, že princip non-refoulement se týká všech, nikoli pouze utečenců, žadatelů o azyl a že se to musí respektovat vůči komukoli a vždy. Za druhé musí být vyjasněno, že pokud nemůže dojít ke transferu, protože tam existuje riziko nehumánního zacházení a tady je nový článek 3.2 v nové dublinské mm, nařízení, které už na kterém jsem pracovalo dlouho a že tam se to týká i třetích zemí, nikoli pouze unijních zemí. Třetí, řádné zacházení s osobou, jež je předmětem ochrany, nemůže mít místo eh, na lodi a pokud a že by nemělo docházet k vylodění jednotlivců v zemích, kde existuje hrozba, že budou porušovány jejich lidská práva, případně jiným způsobem utrpím. Tady už dochází ke spožděním příliš dlouho. A já mám obavy, když slyším, že se tady povídá, že rada ani následující předsednictví nemají dost eh, ambiciozní plány s touto složkou, že se eh, tedy nechtějí příslušným způsobem angažovat eh, za to, aby vše probíhalo řádným tempem. To doufám opravdu není pravda a doufám, že i litevské předsednictví z toho učiní prioritu a že my ještě v našem volebním období zajistíme, že vše pokročí zdárně v zájmu nás všech a v zájmu ochrany věrohodnosti Evropské unie. Let's, let's, let's... Takže zazněly tady otázky a co nám na ně odpoví komise, prosím. Děkuji. A děkuji za všechny ty otázky. Možná obecně jsem mohl něco říct na začátku. Je skutečně důležité, abychom eh, tento návrh eh, četli zároveň tedy s novým nařízením pro Frontex a garancemi pro základní práva. To jsou doplňující se dokumenty a jedině ty dohromady dávají celý obraz k tomu konkrétnějšímu, zejména článek 4 a e, jak se vyrovná s tím principem non reforma, e, Pokud e, někdo je zachycen na moři a teď má nějaké námitky, tak to je skutečně důležité prosouzení toho, zda tento princip je nebo není porušován. Dále lidé, kteří jsou zachyceni na moři, eh, by měli eh, mít eh, možnost, měli by mít šanci očekávat jakýsi aktivní přístup ze strany posádky toho zachraňujícího plavidla. Dále tady eh, se může, může stát, že na místě přímo, tedy na vodách, to oplnění není úplně jednoduš, jednoduché. Takže ten článek říká, pokud toto posouzení není možno provést, tak prostě nemůžete eh, pokračovat s tím, že jsou tito lidé posíláni na břeh, eh, vypouštění na břeh ve třetí v členské zemi. Pokud se týče odstavce o zvláštních potřebách, je poměrně těžké eh, přijít s konkrétními praktickými mm, příklady toho, kdy se toto může použít. Například představte si eh, nějakou velkou skupinu 50 členů skupinu lidí, kteří jsou zachráněni a řekněme pět, šest lidí eh, možná by mohli být ve stavu, kdy potřebují eh, nějaké naléhavé lékařské ošetření, takže potom je možné, aby tito lidé třeba nastoupili do helikoptéry a byli převezeni kam si, kam, kde jim péče může být poskytnutá, zatímco u těch ostatních se bude postupovat standardním způsobem. Čili ta o tom to je, aby tomu členské země věnuli, věnovali pozornost, ale přitom je obtížné to sformulovat nějak konkrétněji, poněvadž jde o řadu různých situací. V článku 7. Ano, tam eh, je opravdu to vyškrtnutí. Dále otázka, jestli je tam eh, rozdíl mezi přiměřenou Eh, ten, těmi anglickými formulacemi je přiměřený podezřelý, přiměřené podezření, tak eh, tam není rozdíl. A jinak, pokud se týče eh, toho střediska řízení námořního provozu, tak tam skutečně hm, se očekává, že z něho budou vycházet nějaká pokyny o tom, jak dále postupovat, a včetně řízení Eh, vypouštění těchto eh, lidí, vysazování těchto lidí na břeh. Takže já doufám, že jsem odpověděl všechno, pokud ne, tak eh, mě to připomeňte. Tak jsou nějaké další komentáře? Ne, takže vrátím slovo ještě jednou panu zpravodaji Koelovi, který se tím ještě bude jistě zabývat v mno... příchozích týdnech. Já bych chtěl poděkovat komisi Mm, taky bych chtěl připomenout kolegům s stinovým zpravodajům eh, jednu věc. Eh, eh, všichni zpravodajové stínoví, kteří nyní hovořili, tak vlastně poprvé vstupují do tohoto procesu a Eh, nám tady jde o to, abychom eh, napravili rozhodnutí rady a teď je důležité, abychom to co nejrychleji zvládli, eh, protože jinak zůstane toto rozhodnutí rady v platnosti. Dobře, děkuji. Tolik tedy naše přípravná diskuse k tomuto pracovnímu dokumentu. Nicméně Eh, ten další bod, jak jsme předpokládali, maďarské události, eh, máme naplánované na 11.45. A vzhledem k tomu, že máme máme nyní velkou časovou rezervu, navrhuji tedy přestávku na příští 30 minut. Já jsem se dozvěděla, že Ruiz, tedy zpravodaj, eh, tady bude za minutku. ale já stejně, pokud vám to vysloveně nevadí, paní Klerové, abych no, počkal, eh, tedy navrhl, abychom na eh, kolegy, kteří eh, se tady opravdu počítají s tím, že se musí dostavit na 11.45, abychom jim tady dali šanci a mezi tím si vyhutnali kávu. Are we all set? Thank you. Jsme připraveni, děkuji vám. Začněme tedy bodem číslo 9 pořadu jednání, situace týkající se lidských práv v Maďarsku. Náš kolega Rui Tavares je autorem. Máme eh, celých 551 pozměcích návrhů, kterými se máme zde zabývat. Nejdříve si vyslechneme pana Tavarese a posléze dáme slovo, dáme prostor diskusím, eh, abychom dodrželi žádný postup. Pane si máte slovo. Děkuji, pane předsedo eh, co nejstručněji. Je pravda, že máme asi 500 pozměňovacích návrhů, některé se opakují, takže v praxi je jich mnohem míň. Děkuji všem kolegům, kteří s těmito pozměňovací návrhy přišli. Jsem ochoten podstoupit řádný postup, tedy vypracovávat kompromisní pozměňovací návrhy a pak sestavíme samozřejmě hlasovací seznam. Samotná zpráva má rovněž přispění samotné maďarské vlády. Eh, vložil jsem tam to, u čeho jsem měl pocit, že stojí za to z pohledu aktualizace té zprávy, integroval tedy Zintegroval jsem to s textem, ale obecně máme celý dokument od maďarské vlády jde o jednak určité argumenty a jednak dodatečné komentáře eh, z řad představitelů občanské společnosti, které byly ještě důkladnější. To byly vlastně poznámky k poznámkám, komentáře ke komentářům, ale u empirické faktické části zprávy eh, tam přece jen jsme se, zdá se, ubránili, byli jsme schopni postavit se hrdě a přece jen se osvědčil naš, náš přístup. Ta roční práce byla, se zúročila, přece jen jsme uspěli a jsme bráni vážně, jak všichni víte, kteří se tím zabýváte. Jedná se o um, prostředí, které se z právního pohledu neustále mění, objevují se nové prvky. O jednom se i v této rozpravě zmíním, protože se k tomu musíme pak vrátit v podobě ať už kompromisních nebo ústních pozměňovacích návrhů, totiž nový zákon o národní eh, bezpečnosti. Um, já se obrátím na maďarskou vládu o oficiální překlad tohoto právního aktu. Tam se jedná o to, že určité kategorie nejvyšších státních úředníků, čili například soudci, kteří zacházejí s důvěrnými informacemi, rovněž prokurátoři, diplomaté, eh, před představitele nejvyšší špičky v oblasti různých agentur e, projdou e, takovou prověrkou e, ve dvou obdobích v ročně. V tom bude jednak sledování jejich mailové mm, korespondence, interview, ale i jiná vlastně surveillance, která proběhne kratší dobu, například eh, měsíc necelý. Vím, že zástupce prokuratury už mi vyjádřil určité obavy, pokud by tento zákon měl být parlamentem schválen. Já zatím ještě čekám na oficiální překlad. Domnívám se totiž, že eh, se zde skýtají eh, problematické body jednak z pohledu ochrany soukromí a jednak zásahu do nezávislého soudnictví musíme mít přece právní prostředky um, proti například propuštění jednotlivce, který by byl na základě tohoto zákona um, propuštěn, jakým způsobem se může proti tomu bránit, případně odvolávat. A nyní k těm pozměňovacím návrhům máme dva druhy e, těchto. Jednak upřesnění, jednak dodatky k té zprávě, doplnění. Některé sice nemění mnoho, spíš se opravdu jedná o preciznější vyjádření určitého aspektu. Já Sám jsem pro takováto upřesnění. Například měli jsme e, ústavní proces parlamentu a nikoli pouze obecný, týkající se generálního e, konzultování, ale v rámci parlamentu tam tam jsme například měli, že to e, trvá měsíc a ono v praxi to trvá 35 dnů, takže to není až tak základní změna, zásadní změna. Ale pak máme ještě i e, vymazání nebo vypuštění určitých záležitostí. Tam bych se rád poradil, vyžádal si názor kolegů. V určitých případech totiž si myslím, že to, co vynecháváme, není v souladu s tím, jak se tou záležitost zabýváme v tomto výboru. Například se tam vyškrtne v bodě odůvodnění P, to je sice nekontroverzní a banální, když se hovoří o společných dochodách hodnotách, eh, kde hovoříme o chartě základních práv, preambuli Evropské umluvy o lidských právech a tam se vyžaduje oddělení moci soudní a politické, založené na rovnováze a eh, respekt vůči legálnímu postupu demokratických procesů, zavádění legislativy, silný systém reprezentativní demokracie a tak dále nevím, jak můžete přistoupit k vyškrtnutí tohoto bodu. To je poměrně typická záležitost, kterou se zabýváme v tomto výboru denodenně, co vám pomůže, že se to vyškrtne a naopak eh, v výboru DROJ nebo v AFETu máme ještě silnější formulace a opravdu nevidím, jak vymázání by mohlo posloužit nám jako členským státům Unie, který se to všech týká. Na druhé straně v tom pracovním dokumentu byly vyjádřeny obavy, které se týkaly eh, těch legislativních a ústavních postupů a jejich řádného průběhu. Například v ústav 3 se hovoří, že proces nového um, sepisování eh, charty základních práv neprobíhá v souladu s moderními demokratickými procesy, ani z hlediska rychlosti, ani postupu a je opravdu skutečnost, že celý postup například nezahrnoval účast eh, opozice v parlamentu. Takže to jsou víceméně takové samozřejmosti a nevím, rád si myslím, bych si to tady prodal. S kolegy je tam pět až šest stránek té zprávy samotné a to by se mělo týkat těch celá zásadních záležitostí. Každopádně, nejdůležitější, na čem zde záleží, je vyslechnout si přístup kolegů a jejich eh, způsob, jak přistupovali k předkládání pozměňovacích návrhů, z čeho vycházeli a pak k dalším krokům. Tam samozřejmě se budeme snažit vyjednat kompromisní pozměňovací návrhy. Metodologicky budeme k tomu přesouvat tak, že budeme mít takové bloky, takové sady a nejdříve si posoudíme, zda je um, nějaká, nějaký základ, po, pro kompromis, či například si vezmeme 10 pozměňujících návrhů, pokud se to podaří sjednotit, tak přejdeme k dalším, pokud ne, tak eh, tam ponecháme ty jednotlivé pozměňující návrhy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto prezentaci a rovněž za to uvedení těch konsensus návrhu. Eh, Stínový zpravodajové, já sám k něm patřím, ale vyslechněme si nejdříve jiné Eh, politické frakce. Pan Engel jako první, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tak eh, konečně se nám to daří. Máme tady nejenom zprávu vlastní, ale také docela značné množství pozměňovacích návrhů. A když se na ně zaměříte, eh, reflektují de facto závažnost situace a skutečně svědomitý přístup, který eh, jsme prokazovali eh, v celém tomto procesu. Mm, to samozřejmě nějak nezakrývá naše rozdíly, což eh, bude určitě reflektováno v nadcházejících rozhovorech, jednání o kompromise a tak dále. Pokud se týče tedy těch výhledů, a já samozřejmě také mám určitý e, e náhled na věci a nechci si ho nechat pro sebe, tak e, tady je e, řada těch návrhů na vymazání určitých částí a já bych vysvětlil proč. My de facto máme poměrně málo času, zejména pokud se týče prezentace pozměňovacích návrhů. Takže se třeba nepodařilo to, co jsem chtěl, vzít třeba 50 odstavců a navrhnout tedy úplně jiné alternativní řešení, znění a zrovna tak eh, my prostě máme tuto zprávu a ne Eh, jinou. Čili eh, mnoho z těch pozměňovacích návrhů je eh, takových, že by to mohlo znít i takto, ale nemuselo, zkusme si něco vybrat. Čili já určitě budu chtít se k tomu vrátit, když je zpravodajem a já vím o řadě pozměňovacích návrhu, kde jsem navrhoval škrty s různými doplňky a alternativními formulacemi což eh, by mě celkem vyhovovalo a to znamená, že by nebylo nutné eh, trvat na spoustě těch škrtů. Ale já, panu zpravodaji, okamžitě odpovím na otázku, proč škrtat něco, co je naprosto zjevné a zřejmé. A v tom je i moje odpověď. Právě proto, že je to natolik zřejmé protože e, to je něco, co je natolik zjevné, že někteří z nás by o tom třeba nechtěli tady e, o tom mluvit. A my tady mm, hovoříme o fungující demokracii a e, tady jsme všichni členové členské země a tam skutečně to je společenství fungujících demokracií, e, takže prostě e, to je natolik e, zjevné, že to prostě nemusíme znova a znova opakovat, že co a je a co není, a že je nebo že není fungující demokracie. Proto tedy ty moje návrhy to proškrtat. Také bych, pokud možno, rád eh, do toho zapracoval přání mé politické skupiny, abychom se soustředili na to, co je nejdůležitější. A to vysvětluje další škrty. Eh, souvisí to s tím, že situace se vyvíjí. A samozřejmě je tady otázka interpretace. A já tuto otázku beru vážně některé věci jsou interpretovány ze strany jiných vlád, evropských institucí, eh, parlamentu, nezávislých eh, pozorovatelů a eh, také maďarská vláda vždy poskytuje vlastní interpretaci a pohled na věc a snaží se tedy o porozumění. Čili ano, my tady hovoříme o tom, co vlastně si eh, maďarská vláda představuje, co by chtěla. A proto si myslím, že mnoho těch formulací mm, tam není takových, jak by bylo vhodné. No. A eh, já bych eh, ten první vstup tedy uzavřel jaksi mm, pohledem na celou zprávu. Eh, vy víte, že eh, jakožto stínový zpravodaj nechci tady fungovat jako přepážka, překážka, ale samozřejmě eh, může vzniknout situace, že pro někoho vzhledem tedy k politickému zařazení nemusí být věci tak jednoduché jako pro někoho jiného. Já si myslím, že toto je text, který nám dává šanci a je to zajímavé pro zpravodaje nejenom pro něho. Máme šanci tedy vytvořit jakýsi evropský pohled na ústavní zákony, na jejich navrhování, schvalování, případně úpravy, aniž bychom tady cokoliv stigmatizovali nebo kohokoliv. Evropská komise eh, vyvinula řadu různých aktivit a eh, myslím, že je třeba eh, poznamenat, že Evropská komise má určitou roli kterou nějakým způsobem plní a to je třeba nespochybňovat. Ale potom je tady politické hodnocení a já bych řekl, že by bylo vhodné, kdybychom zaujímali postoj, kdy eh, navrhujeme, vyzýváme spíše, než abychom hrozili. A to by potom vyústilo v to, že eh, tento konkrétní případ bychom mohli využít k tomu, abychom vytvořili evropský pohled na, ví, na věci, eh, které mm, prostě zatím jsou jenom zakotveny v článcích smluv a podobně, ale de facto ještě nemáme žádný praktický pohled na věc prostě o tom, jak by ta ústava měla vypadat, jak měla fungovat a tak dále. To by skutečně znamenalo, že bychom se mohli někam posunout. Protože toto je dobře, je to zpráva o Maďarsku, ale eh, v celkem eh, eh, řadě věcí. Eh, tady hovoříme o obavách, který, které by se mohly týkat mnoha dalších zemí. Čili proto by bylo dobré toho využít vytvoření jakéhosi evropského pohledu na, eh, na tyto věci, jakousi společnou praxi tady eh, vytvořit a tak dále. Já jsem tedy opravdu hodně eh, eh, jsem se pustil do filozofování, a to prostě to téma mě k tomu tak nějak přimělo a já už to nebudu dále rozšiřovat Ale... Dobře, nyní paní Sipo. Děkuji, pane předsedo. Já mm, nechci eh, zakázat do podrobností pozměňovací návrhu pan kolega Tavareš eh, už některé zmínil. Nicméně je třeba, abychom měli na paměti určité zásadní a fundamentální věci, když se budeme bavit o eh, kompromisech a podobně. Do určité míry souhlasím s panem kolegou Englem, když říká, že eh, pokud tedy bychom se zaměřili na základní práva demokracie a tak, což je základem všech členských zemí, tak určitě v každé členské zemi by se našlo něco, co by se dalo kritizovat. A proto jsem proto, abychom měli jakousi hodnotící tabuli o základních právech. Na druhé straně hovoříme sice o Maďarsku, ale to není jenom jeden kritizovaný bod, nýbrž jedná se o opakovaná rozhodnutí, tedy linie rozhodování e, současné maďarské vlády. A já třeba jsem už měla dvakrát možnost za tuto dobu hovořit s členy maďarské vlády. A tady není debata o tom, proč provádíme změny, nebo kde Eh, v čem spočívá eh, jaksi přidaná hodnota kroků eh, maďarské vlády. Ale ta argumentace se točí v rovině, proč nás kritizujete, proč jste nás nekritizovali třeba už dříve v roce 2007. Na to těžko odpovídám. Ale jestliže skutečně před lety se stalo co si špatně a nikdo to nekritizoval, to možná byla chyba ale to neznamená, že eh, pokud eh, problém vidíme dnes, tak bychom měli opět mlčet a neměli bychom kritizovat. Na základě Lisabonské smlouvy eh, to není jen naše právo o tom hovořit, ale dokonce povinnost. Takže skutečně je to ne pouze specifická situace maďarská, eh, otázka základních práv by se měla eh, dobře hlídat ve všech členských zemích a opravdu nechci tedy, eh, aby to dopadlo tak, že budeme mm, zde mít prostě výsledek, toto je všecko levicové pozice a tak dále. Myslím, že Eh, třeba tento týden eh, zazněla kritika i ze strany Evropské rady, která rozhodně není levicová, takže skutečně není naším cílem, abychom eh, Maďarsko nějak byli nebo vytlačovali z Evropské unie. Já jsem velice ráda, že Maďarsko je členem EU, když se ohledneme za historií a zkušenostmi Maďarska, je dobře, že tato země je součástí naší evropské, našeho evropského společenství. To nás ovšem nezbavuje závazku dohlížet na to, aby se všechno odehrávalo řádně. A je dobře, že jsme se do toho zde v tomto případě pustili, poněvadž těch bodů zasluhujících kritiky je mnoho. Takže já si myslím a doufám, že skutečně je možné dospět k rozhodnutí, kterým se posílí eh, význam hodnot a základních práv Evropské unie, což je důležité nejenom v rámci Evropské unie, ale také na její rámec. Jestliže chceme kázat světu o důležitosti základních eh, práv, pokud chceme, aby je dodržovali také jinde, tak samozřejmě by byl problém, kdybychom jejich porušování, eh, respektive eh, kdybychom tolerovali kritizovatelné věci. Já bych s dovolením připomněl, eh, že musíme skončit do 12.30 Zdá se, že e, se to tady čím dál tím více rozšiřuje, rozšiřuje, takže prosím, e, pamatujte na to, abychom debatu uzavřeli do nás 30. Paní Wikström, děkuji pane předsedo, já budu stručná. Především děkuji panu Tavarešovi za odvednou práci. Já vím, že to bylo těžké od začátku, je to těžké stále. Já bych v této chvíli upozornila na pozněcí návrh ALDE, eh, který vyzývá k tomu, aby byl zahájen postup podle eh, článku 7.1. Eh, je to hm, škoda, že to nezačalo, protože my máme skutečně Eh, nástroje na to, abychom eh, toto vynucovali v zemích kandidátských. Nicméně my teď eh, máme daleko méně nástrojů na dodržování těchto věcí v členských zemích. Čili článek 7.1 je třeba aplikovat nyní a mm, jak už to bylo řečeno, je možné, že by bylo vhodné ho použít také na jiné členské země. Eh, prostě eh, nemělo by být eh, tolerováno zemím porušování, porušování základních práv. A já se nyní ptám, jestliže nepoužijeme článek 7.1 teď, tak kdy? Možná, že pokud ne teď, tak už ho nepoužijeme nikdy. Také mě zajímalo, jakým způsobem dopadla analýza komise, analýza tedy tohoto ústavního dodatku. Také eh, jeden ze zakládajících otců EU řekl, že Evropská unie zde není proto, aby chránila práva svých členských zemích. Naopak by vždy měla bránit práva svých občanů. Dále bych eh, vás rada upozornila na Eh, stanovisko Benátské komise ke čtvrtému ústavnímu dodatku. dodatku. Je to třístránkový zdlouhavý text a je třeba ho vzít v úvahu. Já bych z toho jenom citovala závěry na třetí straně. Čtvrtý eh, dodatek Eh, opět opakuje problémy, zhoršuje problémy nezávislosti soudnictví, vážně eh, podkopává možnosti ústavního přeskumu v Maďarsku a eh, ohrožuje ústavní systém rovnováh a kontrol tím, že podporuje významné zákony tak, jak je Eh, uzavřela současná většina. Jde o eh, nástroj, který slouží eh, současné většině a není to v souladu se, s demokratickou politikou. Čili já říkám ještě jednou, článek 7.1 bychom opravdu měli použít teď, anebo nikdy. Děkuji, paní Ernst, ale prosím vás, je 12.15, pamatujte na to. Ano, budu se snažit. Já tady rozumím kolegy, eh, paní eh, kolegyně Veržiak, eh, tu omlouvám, která je naším sněhospravodají. Její stanovisko je takové, zcela jasně tuto zprávu silně podporujeme. Domníváme se, že patří k nejvýznamnějším iniciativním zprávám v tomto výboru v tomto období. Tak je třeba se na to dívat. A z tohoto důvodu debata v členských zemích, eh, eh, jestli tedy je třeba tam eh, kontrolovat držování základní práv. Já myslím, že ano, to, co platí pro kandidáty, musí platit také pro členy. My tedy víme, že máme mnoho problémů v členských zemích, nejenom v Maďarsku, ale pokud chceme mít jednotná měřítka standardy, tak skutečně je třeba je třeba opravdu, aby ta kontrola dodržování základních práv se prováděla. Není naprosto žádnou samozřejmostí, že v našich členských eh, zemích eh, je skutečně plně fungující demokracie. V Maďarsku bohužel ne. Takže proto je důležité, aby věci, které se na začátku jeví jako samozřejmé, aby zde byly výslovně zmíněny. Eh, k posměňovacím návrhům, tak to je 25 z naší strany. Když už je řeč o společných hodnotách jako zásadní součást eh, evropských práv, tak je třeba hovořit nejenom o občanech EU, Eh, ano, pane kolego Tavaři, je třeba eh, brát v úvahu také další osoby, i ty, kteří třeba nejsou, eh, kteří nejsou občany EU, bez ohledu také na jejich náboženskou příslušnost a podobně. Další je 76 naší dílny a tady je důležité, aby se ještě jednou zdůraznilo, že postup v maďarském parlamentu nebyl zcela dodržen a že nebyl aktivizován příslušný eh, parlamentní výbor, jenom se to tedy řešilo v koalici eh, se stranou Fidesz čele. Dále Dlouho se diskutovalo o rozhlasových stanicích nebo mediálních stanicích a e, svobodě médií, mediálních zákonů, třeba tady je třeba připomenout e, klub rádio. Já myslím, že to skutečně také se hrávalo důležitou roli v diskusi, tak by to tady mělo zasnít. Dále hovoříme o porušení smluv v hospodářských otázkách tak myslím, že eh, tady je třeba se zamyslet nad tím, jak zacházet eh, s celou sumou evropských hodnot. Já si myslím, že 378 eh, by byla vhodnou formulací tento posunací návrh. A závěrem bych řekla, že doporučení zpravodaje na Evropské komisi Eh, že by tady měl odkazovat nejenom na článek 7 smluv, já myslím, že to nestačí a že eh, je třeba tady eh, nějakým způsobem zavést permanentní monitoring dodržování základních práv. Tyto návrhy myslím, že jsou celkem takové, že se podpoří naší, zasluhují naší podporu. Děkuji paní Gál, ale prosím, dbejte na čas. Eh, jestliže všichni tady budou mluvit nad čas, tak to prostě nezvládneme. Takže prosím, je to na paměti. Já budu stručná. Ano, zpravodaj se zmínil, že jsme požádali o vymazání, vyškrtnutí těchto odstavců. Ano, tam se jedná o výklad určitých záležitostí. Článek 2, na ten jste odkázali, já jsem si to podívala a obsahově my jsme z toho vymazali pouze ten výklad, tu výkladovou část. Rovněž jsme požádali o vymazání všech záležitostí, jež nespadají do uh, Eh, kompetence tohoto výboru, spadají to záležitosti národních parlamentů, nikdy se tady o nich nehovořila a nevím, zda opravdu můžete zacházet u jiných členských států, například zasahovat do um, pravomocí národního parlamentu v těchto záždostech. A třetí věc, tam jsme požádali o vyškrtnutí určitých záležitostí, kde se snaží tento výbor sehrávat úlohu nějakého tribunálu, nějakého soudce a to chci podtrhnout. Nemůžete tady například paní Wikstrom tvrdit, že jde o porušování fundamentálních lidských práv, dokud to nebude dokázáno. Nemůžete to tam ani všude opakovat, dokud to nebude prokázáno my tady vedeme diskusi obecnou a jakékoliv definitivní rozhodnutí spadá do pravomoci soudu. Pak jsou pozměňovací návrhy. Tam se snažíme prokázat, že jde o faktické, eh, časté chyby, nepra, nepřesnosti, um, určité um, pochybení a my často vidíme, že vy se snažíte vykládat určitý zákon, nebo citujete nějaké ústavní nález a pak to tady nějak uvádíte bez kontextu, tam by se přece dalo najít jinou část, rovněž bychom tam mohli citovat, to se snažíme prokázat a pak najednou ten obraz je jiný, takže je tam mnoho subjektivních prvků. Další kategorie pozměňovacích návrhů, kterou jsme navrhli, se kterou jsme přišli, se snaží zcela prokazatelně vyjasnit, že Určité záštěstí u členských států, které dosud problematické nebyly, se najednou v případě Maďarska stávají neudržitelnými. Tady chci eh, reagovat na paní Sipe, kde ona říká, jak můžeme odpovídat za minulost, něco se kdysi nekritizovalo a nyní se to kritizuje a máme tu povinnost. No, já jsem si jistá, že tím právě se dokazuje, že se jedná o politickou doktrínu, že kdybychom v Maďarsku měli socialistickou vládu, tak ty záležitosti, ty institucionální záležitosti, které fungovaly na začátku 90. let, by nyní kritizovány nebyly. Takže to prokazuje, že je to vše spolitičněno, že se tady měří dvojím metrem, že ty standardy tedy haprují. To je tedy vše. Děkuji. Eh, prosím i pana Weinhortela, aby vše zvládl stručně. Ano, já jsem to pochopil. Pro mě jsou důležité tři záležitosti. Kodaňská kritéria jejich přijetí, pokud jsme členem, tak se vše musí eh, prokazatelně eh, podrobovat kontrola a tak dále. Já se tam do té diskuse pouštět nechci, ale chci zdůraznit dva faktory. Jeden je časový. Máme eh, usnesení z února 2012, tedy už je tomu přes rok a mnohé z toho ještě doposud nebylo rozhodnuto a naopak došlo už k novému vývoji. Takže je nutné dojít k určitému závěru, abychom byli schopni předat stanovisko. Pokud bychom se s tím vypořádali dříve, tak by možná ani u určitých pozměňovacích návrhů nebyla jich potřeba je předkládat. Druhá věc. Máme podobnou situaci u takzvaných sankcí v určité sousedské zemi, která byla nesprávná, chybná a pak se z toho jedná psychopatologická situace, že si ten národ představuje, ten stát, že má pouze nepřátele kolem sebe. Já se do toho dokážu vžít, opravdu. Ono psychologicky to takto může proběhnout, ale my se od toho musíme odpoutat eh, nepomůže to ani Maďarsku, ani nám. A já mám stále častěji pocit, že se vše soustředuje na tento aspekt. Co mám na mysli? Tady dva příklady, kde se v pozměňovacích návrzích u paní kolegyně Gál hovoří, že i Rakousko eh, má dvoutřetinovou možnost dvoutřetinově schválit určité ústavní změny. Ale přesně o to jde, že to u nás mnozí občané kritizují, kteří neustále říkají, musíme tu situaci změnit. A ta diskuse nás zavádí doslova tam, eh, kde se nechceme nalézt, totiž, že se ta epidemie může šířit proto chci odkázat na bod úvodního ustanovení, eh, kde já zavádím pozměňující návrh, kde hovořím právě v zemích, kde máme dvoutřetinové větřiny. To platí u Rumunska, Maďarska. Právě v těchto situacích, kdy máme dvoutřetinovou dvoutřetinové pravidlo, tam je význam ústavního soudnictví zejména klíčový. Pokud se pokusíme se vzájemně pochopit, tak se z té situace snad podaří nějak vypřednout, že se nejedná pouze o diskusi týkající se Maďarska jako takového, a i ostatní státy by se z toho měly dokázat poučit a ne zabředávat do nějakých nedobrých konců výborně, bylo to jasné, máme tady celou řadu um, kolegů z EPP, ale hlídejte prosím čas, protože pak se tam ještě nepodaří všem hovořit. Paní Jarocha? Ano. Paní Jarocha, my jsme požádali o vymazání úvodního ustanovení E, pak logické e, eh, omily, například úvodní ustanovení EU, kde se hovoří odkaz na principy zakladatelských smluv eh, v úvodních ustanoveních A, B a C, tam se hovoří o základních zákonech a prokazuje se, jako kdyby to nebylo uh, v rámci ústavního řádu Maďarska přítomno před zavedením změn. Rovněž jsou tam určité právní omily, které bychom rádi vymazali, například 12, kde se hovoří o omezeních ústavní judikatury eh, a eh, že by to bylo zároveň oslabením ústavních záruk a procedurálních záruk. Pak e, jsou ještě paragrafy, které mně připadají spolitizované, například e, snaží se pronášet soudy, které mohou být zavádějící, to je B u BV, kde se hovoří, že například se mm, určité tresty znásobily um, po zavedení právní úpravy, ale nezmiňuje se, že když byli u moci socialisté, tak docházelo v Maďarsku rovněž k rasisticky motivovaným vraždám. Takže když se to tam zavádí v rámci hodnocení eh, prostředků, k nímž sáhla vláda, je to neslučitelné s postupem eh, vlády, já to jednoznačně zamítám a požádala jsem zpravodaje několikrát, aby se ještě jednou podíval například na nové zákony týkající se eh, paramilitárních skupin nebo kriminalizace holokaustu nebo čtvrtá příloha, která Eh, trestá navádění k násilí a rovněž záležitosti týkající minorit. Tam je to vše eh, zcela znetvořeno, ten pohled. Maďarsko je jednoznačnou zemí v tom, že se snaží tu nejchudší minoritu neustále klást do eh, pod drobnohledem celé EU a všechny vlády v Evropě, stejně jako my, máme antisegregační E, kulatý stůl a Maďarsko je jedinou zemí, kde zasáhnete na programy a spolufinancování z EU, pokud máte program, adekvátní program pro rovné příležitosti. A jsme jedinou zemí v celé Evropě, kde existuje e, právní partnerství e, s opravdovými představiteli, volenými představiteli romských komunit. Tedy ty výsledky jsou hmatatelné a já opravdu jsem proti těm stranám zprávy, které se nezakládají na eh, právním, eh, právních faktech nebo se tam snaží svévolně na nás uvalovat nějaké požadavky, eh, které nejsou správné. Díky, pane předsedo. Nejprve, než budu hovořit o věci samé, bych ráda sdělila, že v každém případě Nevím, jestli to pochopíte, že budou eh, příštím roce evropské volby a to znamená, že všichni se dívají na průzkumy a podívejte se, jak nastupuje eh, ultrapravice v EU. Proto se také obracím na Rui. Eh, ty kompromisní návrhy v této zprávě, tak tady bych si nepřála, aby se tam projevil euroskepticismus, který by se zdůraznil nejenom Maďarsku, ale v celé EU. Když se podíváme na to, co se stalo v roce 2010 eh, týkající se usnesení o Romech, došlo k určitému odmítnutí francouzi, eh, kteří říkali, to už stačí, nechceme, aby Evropská unie diktovala chování členským státům. Takže ráda bych řekla k této zprávě, a už jsem to dokonce řekla, nesmíme Eh, se na to měří dvojím metrem, především podle francouzského případu, abychom u nás ve Francii například, pokud jde o politickou reklamu, o změnu volebního zákona, máme příštím roce volby kantonální a tady nechci kritizovat eh, socialistickou vládu, protože pravice to udělala také. Rok před volbami se to změnilo. Tady nikdo v Libe eh, nic neřekl. Rok před volbami ve Francii se mění volební oprsky a nikdo se tady nepodiví. Ale když je to v Maďarsku, no tak se divíme. Pokud jde o politickou reklamu, tak to je to tež. Ano, někteří kolegové tady měli své příspěvky a zaměřujeme se na Maďarsko, což není příliš rozumné. Zásah, tady příspěvek eh, rakouského socialistického kolegy je vhodný. Netleskám mu, ale byl to správný tón. Vzpomeňte si, co se stalo před několika lety, když Haider nastoupil do eh, vládní koalice a co tak asi Rakušáci prožívali v té době. Čili mm, udělejme trochu nátlak na tuto záležitost, eh, pokud je o EPP, aplikace článku 7. To nám vyhovovat nebude a budeme hlasovat proti. To je jasné. Alespoň většina delegací. Jako někteří z vás eh, jsem byla v plenár, na, na plenárním zasedání, když, zasa, když hovořil premiér a tvrdil, že dojde k změnám, všechno, co si přál parlament a komise. Doufejme, že splní svůj slib, já mu dověřuji. On už provedl několik změn do posud a očekáváme ty další. Děkuji. Prosím, opravdu velice stručně. Stále ještě já se rovněž musím dostat ke slovu a přitom jsem se umístila na poslední místo, takže pokud bych si dovolil požádat. Já opravdu budu hovořit velice krátce. Mně připadá ta diskuse únavná, připadá mi, že znovu jsme přišli o slibnou příležitost. Ano, jsou tací, kteří hovoří, že je všechno nefér, že jsme to nekritizovali u jiných zemí nebo dříve. Jiní říkají, že to vyvolává nějaký negativní reakci v jiných zemích. Ano, to je vše pravda. Ale nic z toho neznamená, že bychom se neměli zabývat problémy, které reálně existují a nikoli pouze v jediném členském státě EU, ale v několika. Tady paní Matiu říká, že je nešťastné, že si tady bereme pod mikroskop pouze jednou zemi. Ale před třemi lety já jsem osobně přišla s tím, že bychom tehdy, že tehdy se hovořilo o svobodě médií, že bychom měli eh, každoroční zprávu ze strany agentury o která se zabývá lidskými právy, o všech zemích. Přesně proto, co vy říkáte, ale EPP to tehdy zamítla, takže vy jste přišla o tu možnost rozšířit eh, tu, ehm, ten pohled na celou EU. Tady se to nikam nedostane. Myslím si, že EPP musí být přístupnější e, tomu, co čte. Ano, já chápu, když hovoříte o vyvolávání negativní reakce. Já nejsem rakušačka, ale přesto se dokážu vžít do vaší situace. Ale zároveň, pokud to znamená, že se pak bychom nesměli zabývat záležitostmi, se týkají lidských práv, e, právní situace, e, zádrhelů, k nímž dochází v členských státech, tak k čemu tomu tady máme tu Evropskou unii. Samozřejmě, že to bolí, že je to obtížné, svízelné, ale eh, jak bychom kdybychom se neměli zabývat tím, že komise musí intervenovat, eh, když tedy dojde k nějakému zcela eh, evidentnímu porušování lidských práv, kdyby to mělo být tabu, tak to bychom jako Evropská unie neobstáli. A ještě poslední záležitost. Ano, pane předsedo, úplně už poslední věc a je to velice důležité. Já jsem pevně přesvědčena, v to, že všichni kolegové, včetně mých maďarských kolegů a velice milých kolegů zde vedle, jsou upřímní a myslí to dobře. Ale opravdu nevěřím v nějakou eh, teorii spiknutí, že se snaží levice nás potírat. Když se podíváme na vlády, eh, konzervativní vlády lidovecké, je jich přece jen pár a ne všechny jsou stoprocentně lepší než všichni ostatní. Ale opravdu si, myslím, si nemáte právo dovolit spochybňovat moji integritu osobní, moji poctivost, moji dobrou vůli. To bychom si tady opravdu na sebe neměli dovolovat. Paní Gantz? Ano, stručně, jinak mi odletí letadlo. Dvě věty eh, vůči Livy. Přeštěte si eh, zprávu stínových zpravodajů týkající se romské politiky různých vlád. Ten obrázek se vám pak udělá jiný. A vůči Veroniky. Problém nespočívá v tom, že někdo je protiromský, proti eh, antisemický a že to v těch zemích existuje. Problém je, dochází k tomu eh, za podpory vlády. Tady jsme měli novináře, kteří dostali medaile, i když jsou zcela jasně romští nebo antisemité. Máme tam příběhy, kde například um, parlamentní předseda byl odměněn a přitom je to jasný antisemita. Tedy navíc tito spisovatelé nebo autoři se nacházejí na seznamu povinné četby ve školách, takže to jsou ty uh, to je ten dvojí metr. Máme něco, co je uznáváno v Evropě a pak něco jiného, co je v Maďarsku. Ještě pan Tavares. Já jsem sám stínový zpravodaj a já se opravdu pouze omezím na velice stručná prohlášení. Jedná se o velice citlivou složku, ale zároveň velice relevantní a chápu, že jejím cílem je dosáhnout správné rovnováhy mezi pozměcí návrhy, kterých je opravdu veliká spousta, přes 500, a zároveň si někdy vzájemně protiřečí. Ubírají se přesně opačným směrem a my musíme nalézt nějakou zlatou střední cestu. Druhá věc, já už jsem se zmínil o obavách mé politické skupiny, já jsem sám stínovým zpravodajem například u reprezentativnost při volebních systémech, eh, volební práva a zkrácení eh, možnosti ústavního soudu právě proto, že se ústavní soud vyjádřil k určitých novelám, k určitým novelám a rovněž úloha e, soudců nebo záležitost přenášení kaus. To je velice relevantní. Tady už to bylo konstatováno a to konstatovala jak Rada Evropy, tak komise. A v neposlední řadě jedná se o skutečnost, že když zmrazíte, ano, je to opravdu skutečnost, že v mnoha ústavních eh, systémech máte kvalifikovanou většinu, která jediná smí novelizovat ústavní záležitosti. Ano, dvě třetiny jsou časté. Ale pokud se to děje takto často a pokud se navíc přenáší záležitosti, případně se něco zmrazuje, pouze proto, že si chceme pospíšit a zavést najednou nějaké nové cestičky, které povedou k politickým změnám, k politickým alternativám, tak pak se nám tvoří celkový obraz, kde můžeme vidět to, jak vážným způsobem se případně podaří přepsat celý právní řád a dovést vše eh, sice k falešné přesnosti, ale zároveň k určitým záležitostem, které ohrožují fundamentální práva a kde má EU určitou povinnost se k tomu vyjádřit v rámci Lisabonské smlouvy. I na nás ta povinnost eh, spadá. Máme zprávu Moniky Flašikové Beňové, která se týká základních práv v celé EU a tam se hovoří o tom, že kdykoliv máme takzvané závažné signifikantní přesuny, eh, které se týkají ústavního zákonodárství. A to krátkém časovém období. Tam se musíme na to podívat z pohledu eh, takzvaného kodaňského dilematu. Takže my tady pouze um, plníme své úkoly. Pan Tavares. Děkuji. Velmi stručně. A eh, asi kolegové pochopí, že nemohu se vyjádřit ke všemu, co zde zaznělo. Především tedy Eh, já tedy eh, chápu, eh, že je zde na sklon k filozofii a tedy zaznělo tady mnoho relativismu. Říkají, co to je právní stát, co to je demokracie. Já myslím, že tady toho relativismu bylo trošku moc na to, že jsme v parlamentu. Ale ne, do nihilismu, to by bylo ještě horší. Eh, pokud tedy eh, věci, které jsou eh, zcela zjevné a zřejmé, tedy že právní stát a demokracie je samozřejmost, tedy, ale zároveň, tedy nechceme o tom mluvit, ale zároveň akceptujeme výjimky z toho, tak to už je nihilismus, to už ani není relativismus. Toto zaznívá v některých pozměňovacích návrzích chápu, že kolegyně, kolegové, jako třeba paní Egal, se snaží, aby tato zpráva nebyla subjektivní. Já jsem se o to pokoušel také, třeba v kompromisních návrzích a já já jsem skutečně proto a budu se snažit tento to subjektivismus z toho vymazat. Ale i vy třeba používáte hodně subjektivní přívlastky jako prostě, eh, já nevím, dramatické, eh, katastrofální a tak dále. Eh, já si myslím, že eh, tady třeba eh, pokud se týče těch dvou dvojí, dvojího měřítka. Mnozí zmínili Rakousko, ovšem tam nešlo o naplňování zákona, eh, to bylo ještě před Lisabonem, eh, šlo o tedy eh, o novou změněnou strukturu vnímání lidských práv Eh, v tom roce 2010 mm, a mm, my jsme to tenkrát také projednávali. Ano, dále máme té mnoho pozměňovacích návrhů, čtyři desítky k ústavním zákonům a eh, v eh, úvodním bodech A a B říkáme, že ústavní e, zákon, respektive ústava, že tady má 26 věcí, které jsou řešeny ústavními zákony. A v některých e, zemích je těchto záležitostí daleko více, to je sice pravda, ale ne tolik jich je e, schvalováno během roku a půl, to bylo 49 v Maďarsku. Mnozé také byly schváleny bez účasti opozice. Ale o tom nehovoříme, my jenom říkáme, že bylo během tohoto času schváleno 49 ústavních zákonů. A to už není subjektivní ani podobně. Nebo recitál i E. To je e, pouze citace článku 6 smlouvy o Evropské unii, e, který se odvolává na tradiční ústavy členských zemí a naše společné přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech. Tak to prostě je. Paní Wikstrom uvedla článek 7 a chtěla, abychom podle něho postupovali a mm, eh, odvolávala se také na stanovisko Benátské komise. Eh, my oficiální stanovisko Benátské komise dosud nemáme, máme pouze tiskové zprávy. A je třeba říct, že tam se hovoří o tom, že dochází k ústavu, eh, tedy k útoku na ústavní pořádek, což tedy je daleko silnější, než používáme my naše formulace a já bych něco takového opravdu nechtěl použít. A tady je e, skutečně e, prostor pro e, kompromis. Já myslím, že článek 7 s tím nemusíme spěchat. Je tam řada mírnější opatření, jako třeba EPP hovoří o permanentním sledování. A já myslím, že opravdu je důležité, abychom se shodli prostě na obraně právního státu a demokracie. A tady třeba zaznělo, že by ta opatření na sledování e, demokracie a právního státu měl být e, rychle přijata. A my jsme tady měli také dopis e čtyř ministerských předsedů a to se také zabývalo to, jak článek 2 a co tedy eh, s ním, jak tedy postupovat, když článek 2 je porušován. Ještě závěrečná odpověď paní Matie. Ano, v jiných eh, členských zemích se tedy také mohou dít změny volebního systému o rok před eh, volbami, ano, může se to stát, a to by se potom dalo eh, řešit takovým tím scoreboardem, jak to navrhuje paní komisařka Redingová. Teď jsme hovořili o eh, další změnách zákonu, třeba mediálního zákona. A pak je tam ten čtvrtý dodatek, eh, který naopak ustupuje od toho směru o kterém jsme si mysleli, že s tímto směrem se bude postupovat. Nyní jde od předávání případů mezi e, různými úrovněmi soudu a teď tady máme zákon o bezpečnosti a to zase je o interpretaci, kdo co má v e, pravomoci. Čili já děkuji kolegům a těším se na debatu o kompromisech. Děkuji panu zpravodaji, děkuji všem účastníkům debaty, budeme to sledovat dále a budeme na tom pracovat. A bude tomu věnován příští týden ve Štrasburku mimořádné zasedání mimořádné zasedání eh, v, ve Štrasburku. Budeme jednat o šengenském asilovém balíčku a dále o Rusku. Děkuji vám, uvidíme se v pondělí.